Pane předsedo, já jsem hlasoval proti této směrnici. A to proto, že nenabízí žádný férový kompromis mezi zájmy tvůrců a e, zájmy uživatelů internetu. Jiná řešení by to umožnila, ale zejména e, vlastníci práv a další skupiny ignorovali riziko, nebo vyhodnotili jako příliš riziko upload filteru a podle mého uvážení je to velmi závažná chyba. Tvůrci zjistí, že jim to přinese méně, než doufají, protože spíše to posílí tu dosavadní hospodářskou moc a velmi mnoho mladých lidí, kteří se angažovali pro společný evropský trh, tím narazili. Děkuji, paní Harkin. Děkuji. Dnes dnešek byl dobrý den a Evropský parlament eh, zachoval práva tvůrců, eh, eh, výkonných umělců, umělců, novinářů a dalších v kreativním sektoru na spravedlivé ohodnocení za jejich práci. Udělali jsme to tím, že jsme v zaručili autorské právo na jejich práci v případě, že digitální platformy používají jejich díla pro eh, zisk. Technologické platformy už nebudou eh, moci eh, teď se vozit po těchto umělcích a díky jejich dílům získávat obrovské majetky. Náš parlament se dnes nenechal Eh, zmást eh, kampaní dobře financovanou těch, kteří nechtějí přijít o svoji pozici. A závěrem, eh, jedna z zásad, na které musíme vystavit Evropskou unii i nadále, je princip slušného odmě, slušné odměny pracujících za jejich práci a myslím si, že tento princip jsme dnes v parlamentu pro kreativní sektor zachovali. Děkuji, pan Omarží. Pane předsedo, děkuji. Chránit autory a e, postavit se proti těm, kdo jich zneužívají, to není stát proti malým platformám. To znamená nebýt hluchý k životu univerzitních pracovníků a milionů občanů všude v Evropě, kteří mají obavu o svobodu internetu. I přes všechny ty pokroky v ochraně tvůrců, svoboda projevu, sdílení, eh, znalostí jsou ohroženy filtrováním, masivním filtrováním, které připravuje tato směrnice. Je to text, který já považuji za nepřátelský ke svobodě a který přivádí velkou kulturní eh, kritiku. Je to vlastně koncepce e, internetu z minulého století. Prosím, nespleťme si, o co bojujeme, nespleťme si, co je naším cílem. Jde o internet, který by opravdu chránil tvůrce a který by opravdu zdaňoval ty, kteří zdanění být mají. Děkuji. Yes, Pan Kelly. Děkuji. Nejsnadnější věc, kterou bychom mohli udělat dnes, je se zdržet, přestírat, že tu nejsme a nehlasovat. Ale já vždy hlasuji a proto jsem hlasoval pro tento návrh, i když je kontroverzní. Samozřejmě, že chápu určité výhrady, musíme zjistit, aby legislativa se vyvíjela, aby vybrala v potaz vývoj, abychom eh, zajistili dobře fungující digitální trh. Podporuji také práva držitele Eh, vlastníků práv před porušením, tvořitele obsahu, žurnalista a další musí být oceňováni za statky, které vytváří. Musíme nastolit rovnováhu mezi jejich právy a právy digitálních ekonomických aktérů. Navržená směrnice překonává eh, tuto eh, propast, aby všichni, včetně tvůrců, dostávali svou, svůj podíl zisku, aby to všechno nešlo jen velkým firmám. Digitální trh není jen ekonomickým fórem, ale také kulturním fórem a já podporuji opatření, které mají podpořit eh, tuto situaci. Neměli bychom trpět žádné vykořišťování. Je to směrnice, která se samozřejmě dá ještě zlepšit na úrovni implementace v členských státech. Vážený pan předsedající, po troch rokoch práce a hledání optimálního... třech letech práce a hledání optimálního nastavení digitálních práv v digitální éře musíme konstatovat, že došlo k selhání. E, proto jsem hlasoval proti a jsem zklamán tím, že kolegové europoslanci nedbali na hlas občanů a přijali tuto směrnici. E, technologie, technologie a vývoj umělé inteligence jsou velkou výzvou. Mnohý e, z těchto pokroků dá autokratům jen další způsoby šíření propagandy pokrok umělé inteligence, který může dospět až do té fáze, že původní spravodajský příspěvek a to, co bude vygenerováno technologicky od sebe, nebude rozlišitelné. Autoři a vydavatelé však eh, ignorují tento fakt, protože jim jde jen eh, o obměnu za práci. Já jsem sám autorem desítek eh, knih a překladů z angličtiny do, z angličtiny do slovenštiny. A my, kdo jsme se státu za železnou oponou, máme vlastní zkušenosti s životem v nesvobodě. A proto jsme si více vědomi rizika eh, toho, že svoboda není samozřejmostí. Proto si cením angažovanosti lidí, kteří nám volali, psali, ale žádali také, abychom byli proti. Gracias. Gracias. Señora Ruoh. Děkuji, prosím, pan Ruonen Lenar. Puhemies. Monet kansalaisjärjestöt ja IT-alan Děkuji Mnoho nevládních organizací a mnoho expertů tady výrazně kritizovali novou směrnici na toto téma. Já e, jsem zneklidněna, e, pokud jde o automatické filtrování, e, o různé algoritmy. Co například udělat s parodií? Zavést automaticky cenzuru, to by omezilo svobodu projevu, svobodu občanů. Eh, bylo by to negativní pro malé a střední podniky, bylo by to menší růst, horší konkurence v mezinárodním poli. Směrnice také mění logiku, zavádí nové eh, aspekty. Vlastně velké publikace na tom získávají, malé publikace jsou cenzurovány je eh, jistě nutné zajistit autorská práva na internetu, to je v pořádku a autoři i novináři musí být odměněni, ale rizika spojená s touto reformou jsou veliká a proto jsem hlasovala proti tomuto návrhu a zejména proti těm problematickým článkům. Děkuji, pan Sosněrš. No to si dojíhrali jsme. No tak uh, jsme se dočkali. Eh, já jsem říkal, nechoďme do Unie, já jsem to říkal, ale prostě, uh, když si nikdo nedá uh, uh, poradit, uh, že uh, když dáme někomu byč uh, nad nás, tak, že ho nebude využívat, no tak uh, teď se nemusíme, teď se nemáme čemu divit. Uh, ve Varšavě máme za sebou jednu uh, jeden byč v Bruselu, uh, druhý byč a teď dostat, budeme dostávat z obou stran. Proč to dělají? Máme nějakou krizi, máme, máme nedostatek tvůrců, nebo uh, tvůrci umírají hladem? Nebo máme špatný přístup ke kultuře? Ne, je to tak dobré jako nikdy předtím. Je tady eh, kreativní exploze, eh, mediální koncerny jsou bohaté a chtějí ještě víc. Tohle je akorát záminka k tomu, aby eh, eh, mohli začít kontrolovat poslední baštu svobody na světě. Pro ně, pro ty byrokraty, eh, pro všechny ty diváky v, tady v parlamentu, ten internet, který se sám organizuje, sám se mm, organizuje, je výčitkou svědomí. Je to důkaz toho, že svět může existovat bez jejich hloupých regulací. Senior Polčák. Pan Polčák. Předsedo za udělení slova

lidé panu Vosovi tleskali, když byla směrnice přijata v této verzi. Já jsem podporoval doporučení paní Regnerové, aby se to otevřelo možnosti pozměňovacích návrhů. Hlasoval jsem proti prvnímu čtení, ale opravdu blahopřeji. Jdeme směrem k SSSR a Severní Koreji. Autoři nic nedostanou, protože velké korporace si peníze vezmou sami. V lotyšské televizi jsem měl vysílání, které se nazývá, ve vysílání v pořadu, který se nazýval bez, bez cenzury. Ale budeme žít ve skutečnosti v cenzuře. A nevím, co s tím, nevím, jak to napravit. Teď už je cenzura. Děkuji. Děkuji vám a nyní eh, přejdeme eh, k eh, právům osob afrického původu. Paní poslankyně Kianga. Děkuji, pane předsedo. Poprvé Evropa uznává, že dochází k rasismu proti lidem afrického původu, že to je věc, která je v Evropě hodně rozšířená. Toto usnesení je prvním krokem k společnosti, která bude inkluzivní, která bude respektující, kde nebude prostor pro rasovou nenávist. Děkuji. Děkuji. A nyní pan další zpráva o finančních eh, trestných činech. Slovo má paní Makovej. Děkuji. Praní špinavých peněz stojí 110 eh, miliard eur každý rok a to znamená, že to je velká část HDP Evropské unie a navíc 70% těchto případů jsou případy přeshraniční. Na globální úrovni je to eh, v těchto přeshraničních eh, případech obrovská škoda. A minulý rok byla přijata ta pátá směrnice proti praní špinavých peněz Eh, a eh, aby se bojovalo proti tomuto jevu a má to eh, být transponováno do roku 2020. Rumunsko ještě netransponovalo ani čtvrtou směrnici a komise zahájila řízení pro porušení proti Rumunsku v důsledku toho, že ne, nedošlo k transpozici a že teď dochází k transpozici, aniž byla ještě přijata ta čtvrtá. Je nutná směrnice, která správně a úplně transponuje evropské směrnice. Jinak nemůžeme v Evropské unii fungovat. Jedině když všichni budeme správně transponovat evropské právo. Děkuji. Děkuji, paní Majer. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Možná je to legální, ale není to správné, není to morální a zašlo to příliš daleko. Ta superbohatá globální elita Eh, si zakládá firmy v různých exotických destinacích a to musíme zastavit, protože každý, každá eh, libra, kterou takto odsají, jde na úkor našich nemocných a škol a je to políček eh, skutečným poctivým plátcům daně. Takže to potřebuje mezinárodní instituce jako Evropská unie, které mají schopnost protlačit skutečnou reformu. Proto Británie musí splnit taková to tato pravidla bez ohledu na výsledek Brexitu. V mé zemi je již dost problémů, než abychom ještě se účastnili tohoto závodu směrem ke dnu v otázce danění. Děkuji vám a pan Mann. Děkuji, pane předsedající. Už pět let eh, jsem eh, ve mezinárodních výborech 1, 2 a 3 eh, spolupracoval na boji s daňovými úniky a vyhýbáním se daním a také v panamském výboru vyšetřovacím. Zúčastnil jsem se slyšení v auditorů, v hospodářských odborníků až po oznamovatele trestné činnosti práce Eh, v novinářů, eh, v investigativních i eh, v náš europoslanců se vyplatila. A chci zde připomenout jméno Dafne Galici, která byla v roce 2017 zavražděna na Maltě. Bylo tady 1200 pozměňovacích návrhů integrováno do tohoto třetího textu. Je třeba vysušit daňové oázy, bojovat proti finanční kriminalitě a to intenzivněji, trváme na hlášeních po jednotlivých e, zemích. Evropský parlament musí pokračovat této práci a členské státy musí konečně lépe spolupracovat. Jedno um, myslnost v e, e, daňových otázkách musí být ukončena a i tady musí být v Evropské unii spravedlnost. Děkuji, pan Zdrojevský. Kdybych eh, znal eh, vystoupení kolegy Jemena dříve, tak už bych se vlastně ani nebral slovo, protože dnes eh, bych se mohl podepsat pod tím, co kolega říkal. Právě na tohle jsem chtěl upozornit. Dodám akorát to, že i když ty práce trvaly krátce pouhý rok, tak práce nad těmi řešeními trvaly vlastně od začátku Eh, tohoto volebního období množství eh, pozměňovacích návrhů neukazuje jenom na chuti to vylepšit, ale také na snaze eh, zničit ten výsledek. Jsem rád, že jsme ty útoky odvrátili a že jsme vytvořili tolik kompromisů, díky nímž ta zpráva je přijatelná představuje určitý pokrok. A ještě jednou upozorňuji na určitou Eh, pomalost při vytváření takovýchto regulací, eh, protože eh, to tempo práce vlastně určuje, jestli jsme nebo můžeme dosáhnout účinku. Děkuji, pan Rosaty. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych s velkým uspokojením přivítal to, že byla přijata tato zpráva výboru pro ti praní špinavých peněz a daňovým únikům a proti vyhýbání se daním. Jsem rád, že jsme získali širokou parlamentní podporu pro toto usnesení. Jako koordinátor EPP v výboru TAX 3 jsem už se spolupracoval se spoluspravodaji, abychom dosáhli kompromisního výsledku, který bude přijatelný co nejširším politickým spektrem. Eh, který eh, také eh, dává, ano, přináší výrazná doporučení pro členské státy. Toto je vyvrcholení určitého procesu, který se parlament zabýval od začátku volebního období, který je důsledkem toho, že boj s daňovými úniky je s, na, na čele našich priorit. Byla to jedna z nejdůležitějších věcí, které jsme zde dělali a určitě na tuto zprávu evropští občané čekali. Děkuji, paní Jažlovická. Děkuji, pane předsedo. Eh, daňové a finanční eh, trestné činy eh, ochůzují nejenom evropský rozpočet, ale i národní rozpočty. Celých 50 miliard eur, to znamená 100 euro na, každý, na každého občana Unie. Je třeba tyto nekalosti je třeba s nimi skoncovat, protože členské státy málo spolupracují, nevyměňují si informace to je základní eh, problém v eh, boji s eh, daňovou trestnou činností. Eh, pokud eh, někde funguje daňový eh, model, tak zásadou musí být bojovat s daňovými podvody. Tohle nejenom oslabuje národní rozpočty, ale oslabuje i konkurenci na jednotném trhu. Ne všichni si můžou mm, najmout daňové poradce, kteří jim optimalizují daně. Je třeba tady narovnat situaci právními řešeními protože nic tak stávající situace neposiluje evropské hospodářství. Proto si myslím, že dobrým úmyslem je vytvoření evropského eh, eh, rámce právního pro eh, přeshraniční vyšetřování finanční trestné činnosti. Proto jsem dnes z radostí hlasovala při hlasování o této zprávě výboru tak 3. Děkuji, pan López Vermecho. Děkuji, pane předsedo daňové úniky, vyhýbání se daně, to je věc, která velmi ubližuje našim ekonomikám, protože odvádí prostředky, které by mohly být použity pro většinu. A také to podminovává eh, důvěru veřejnosti, eh, protože eh, Podmínky zdanění nejsou stejné pro všechny a to budí velké rozhořčení v naší společnosti. To není možné prostě zakrýt. Eh, jsou tady eh, největší dopady, které mají, jsou právě na ty lidové vrstvy, na ty mm, masy pracujících. Je to eh, také velice viditelná situace. Je tady falešná omluva, že to podporuje zaměstnanost, že to podporuje investice. Ve skutečnosti takové daňové úniky, vyhýbání se daní, daňové optimalizace, ty naopak velmi oslabují naši ekonomiku. Eh, kom, kom, výbor KAX 3 dobře pracoval a ukázal, do jaké míry velké podniky využívají různé mechanismy daňové optimalizace stále agresivnějšího typu. A v tomto smyslu eh, to, že existují daňové ráje, to je prostě taková obrovská díra, eh, kterou unikají eh, prostředky ve prospěch velkých podniků, v neprospěch lidí. Můžeme také říci, že ta různorodost a rozmanitost daňových modelů v Evropě, různé pravomoce v různých zemích, ty jsou také faktorem, který usnadňuje velkým podnikům takové daňové optimalizace. Taková logika člověka v oblasti zdanění není přínosem pro nikoho. Eh, vlastně všichni se snaží nabídnout lepší daňové podmínky, přitáhnout eh, investice, ale to je právě v neprospěch eh, lidí. Měly by tady být závazky zemí, které se zaváží, že budou aplikovat doporučení tady v této textu, aby se zmenšilo rozhořčení Eh, lidových vrstev. Udělat alespoň to minimum, aby lidé mohli mít důvěru v naše instituce. Právě daňová otázka je velmi citlivá a velmi důležitá. Děkuji. Děkuji a teď přerušujeme zasedání až do tří hodin. Děkuji vám.